zasedání na rok 2017. 10.9. konference předsedů přijala návrh tohoto kalendáře pro dílčí zasedání. Data jsou k dispozici na webových stránkách a budou k dispozici také v zápisu. Můžete předkládat pozměňovací návrhy až do úterý 6.10. do poledne do 12 hodin a hlasovat se bude 7. Eh, října ve středu ve 12.30. Dostali jsme také od polských úřadů žádost o odstranění nebo tedy zrušení parlamentu.